Okay, everyone, hello. Dobrý den, všechny vás zdravím. Pustíme se do hlasování. Prosím, usaďte se, pokud nechcete hlasovat ve stoje. Každopádně si připravte hlasovací karty u prvního bodu budeme hlasovat elektronicky, jednotné hlasování. Takže si prosím připravte hlasovací karty. Takže první hlasování. Sledování a vykazování emisí CO2, spotřeba paliva u nových těžkých vozidel, hlasování eh, první dohoda s radou v prvním čtení, elektronicky zahájí hlasování. And it is closed. Končím hlasování. Přijato. Druhé hlasování, námitka, geneticky modifikovaná eh, cukrová řepa H71, uvádění příslušných výrobků na trh. Hlasujeme o námitce, zahajuji hlasování. And it is closed. Končím hlasování. Přijato. Zase námitka podle článku 106. Maximální limity rezidují pro výčet látek v některých produktech a na jejich povrchu zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Okay. Four questions. Question first and then council. question? Yes, oral question. Okay, now we vote on an oral question to the com- a teď je ústní otázka komisi. Provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství. Možnosti, jak řešit otázky na pozemí právních předpisů týkajících se chemických látek a tak dále. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď ústní otázka radě. Stejné téma, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další otázka k ústnímu zodpovězení na komisi ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů proti negativnímu vlivu nezákonného obchodování se zvířaty v zájmovém chovu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stejné téma, otázka k ostnímu zodpovězení na radu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď provádění směrnice o ekodesignu. A začneme kompromisem jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdrželo se, přijato. 65 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se. Musíme si to překontrolovat, co je hlasování. Your vote is against Mr. Gerbrandy. Pane Gerbrandy, jste proti? Okay. The vote is closed. Končím hlasování. panem Gerbrandem. Přijato. Tak jako tak. Devadesát pět, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 100 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 104 pro, proti, musíme to překontrolovat, 104. závěr hlasování. 104. Mr. Gerbrandi, what... Pane Gerbrandi, hlasujete jak? Končím hlasování. Teď se to snad povedlo, pane Gerbrande, přijato. Dobře. Tre 6. Kompromis 9, omlouvám se, kde pro, proti, zdrželo se, přijato. 119 pro, proti, zdrželo se, přijato. 121 pro, proti, zdrželo se, přijato. 122 pro, proti, zdrželo se, přijato 123 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 125 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 126 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 127 pro, proti, kontrolujeme 121, 127, zahajuji hlasování. And it's closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ještě jednou 129, kdo je pro? Proti? Můžeme to překontrolovat. The vote is open. Zahajuji hlasování. And is closed. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. 130 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželo se přijato. 132 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 133 a 134 pro, proti, zdrželo se, přijato. 135 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 137. 136 zahájí hlasování. The Greens are tricking me today. <laughs> Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. 137 a 140. Kdo je pro? Proti? Budeme kontrolovat. Call it. Nechci to riskovat. It's closed. Končím hlasování. Přijato. 138 pro, proti, zdržel se přijato. 139 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. 147 pro, proti, zamítnuto. ITRE 8 pro, proti, budeme kontrolovat. ITRE 8. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. ITR 10 pro, proti, zdržel se, budeme kontrolovat ITR 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. ITR 11 pro, proti, budeme kontrolovat, i 11. Končím hlasování, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. 159 pro, proti, kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželo se, přijato 14 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželo se, přijato 16, kompromis 16 pro, proti, při, zdrželo se, přijato. 194 pro, Proti? Zdržel se? Kontrola. Končím hlasování. Přijato. 195 pro, proti, bylo přijato 196 pro, proti, zdrželo se přijato, 198 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 199 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, i 19 pro, proti, zdrželo se přijato, 1, přijato, 2 pro, proti, přijato, 3 pro, proti, přijato. Čtyři pro, proti, budeme kontrolovat. Zahajuji hlasování. And it's closed. It is rejected. Zamítnuto. Pan Gerbrandy už má hlasovací kartu. 5 pro, proti, zdržel se přijato 6 pro, proti, zdržel se přijato 7, 12 a 13 pro, proti, zdržel se přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato 9 pro, proti, zdržel se. Devět kusů uděláme znova. Rovnou to překontrolujeme devět. Zaopen. And it's closed. Končím hlasování. Přijato. 11 až 14 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, kontrola. Končím hlasování. Přijato. 18 pro, proti, zdrželo se přijato, 18, 19 pro, proti, zdrželo se přijato, 20 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželo se přijato, 28 pro, proti, zdrželo se, budeme kontrolovat 28. Končím hlasování. Přijato. 30 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 31 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 36 pro, proti, budeme kontrolovat 36. Končím hlasování. Přijato. 37 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 39 a 40 pro, proti, budeme kontrolovat 32 a 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 41 pro, proti, zdrželo se, přijato, 42 pro, proti, zdrželo se přijato. 43 pro, proti, zdrželo se přijato. 44 pro, proti, zdrželo se přijato. ITRE 8 pro, proti, zdrželo se přijato. ITRE D přijato. ITRE E pro, proti, zdrželo se přijato. ITRE F, F přijato. A to je vše. A teď konečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. And it is closed. Končím hlasování. Přejato. Děkuji vám. Now we vote on cohesion. A teď nás tedy čeká politika soudržnosti a opojového hospodářství. Zpráva eh, z vlastní iniciativy. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Změna. Eh, Pozměňující návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdrželo se přijato, 11 pro, proti, zdrželo se přijato. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, budeme kontrolovat 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto ale 27 ještě překontrolujeme. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, přijato, 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže 47 pro, přijato. 48 pro, Proti? Kontrolujeme 48. Končím hlasování. Přijato. 49 pro, proti, zdrželo se přijato, 50 pro, proti, zdrželo se přijato, 152 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. We vote on an initiative report. Dále, eh, stanovis, zpráva z eh, vlastního iniciativy situace v oblasti zemních vztahů EU Čína. Pět pro, proti, zdržel se zamítnuto šest pět pro, šest eh, pro, proti, zamítnuto sedm pro, proti, přijato, kompromis tři pro, proti, přijato. Compromise four in favor. čtyři pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schválen. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 Návrh byl přijat 38 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 40 pro, proti, zdrželi se, schválen. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečné hlasování v elektronické podobě zahájí hlasování. A končím hlasování. A zpráva byla přijata. A nyní hlasujeme o budoucnosti potravináctví a zemědělství. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 11 pro, proti, schválen. Kompromis 13, to je pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. O několik stránek dál, 137 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Poznací návrh 141 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 142 pro, proti, a zdrželi se, ověřujeme 142. Končím hlasování a zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, Přijato 145 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, 145. Ta čísla se nám tady neustále mění. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 146 pro, proti, Ověřujeme 146. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 152 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 153 pro, proti. Ověřujeme 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 164 pro, proti, zdrželi se, přijat. 165 pro, proti, zdrželi se. Tady jsem neviděla EPP, vy jste pro nebo proti, tak si raději 165 ještě ověříme. Zahajuji hlasování a o 165 se hlasujeme a končím hlasování. A byl přijat tento návrh. 169 pro, proti, zdrželi se schválen. 171 pro, proti, zdrželi se, přijat 172 pro, proti, zdržet se zamítnout. 173 pro, proti, zdrželi se, ověřujeme 173. A končím hlasování. Přijato. A přecházíme ke 181 se pro, proti, zdrželi se, ověřujeme. Já se omlouvám, ono to někdy není snadné poznat. Končím hlasování. Přijato 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 70 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 199 pro, proti. Nevidím, jak hlasuje Alde. 199. Přijato. 200 pro, proti, zdrželi se přijato. 201 pro, proti, zdrželi se přijato. 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 205 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 206 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 207 pro, proti, zdrželi se přijato, 208 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 209 pro, proti, zdrželi se přijato. 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 kompromis pro, proti, zdrželi se, přijat. 236 pro, proti, zdrželi se, přijat. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 239 pro, proti, zdrželi se. Tady nevidím, jak chce hlasovat Alde k tomu. Pro, tak, to znamená přijato 240 pro, proti. 240 si raději ověříme. A končím hlasování. A přece návrh je přijat. 241, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 251 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se, přijato. 261 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se přijato. You have noticed here, yes, that... Tady jste asi zaznamenali, že ostatní zbylá část dvojky odpada. Tři pro, proti, zdrželi se přijato. A pět až šest byly pro, proti, zdrželi se, přijato. Osma devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct a třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 Ověříme 12 a 13. Dobrá. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. A byl přijat. Byly přijaty tyto pozměnící návrhy. 14 pro, proti, při nejmenším Dvě politické skupiny nic nenaznačí. Čtrnáctka. Proti zdrželi se. ENF se zdrželo, ano. Takže si to raději ověříme. Hlasujte o 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, ověříme 18. The vote is closed. A končím hlasování. Přijato. 19 pro, proti, ověřujeme 19. Končím hlasování. Přijata 20 pro, proti, zdrželi se. Tady jsem neviděla, jak se hlasovat EPP.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 Byl přijat tento návrh. Děkuji, pane Eichhaute. Kompromis jedna Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 37 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dvě. pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 41 pro. Proti. Zdrželi se. Ověřujeme. Ověřujeme 1,40. Končím hlasování. Přijata. 43 pro, proti, drželi se, přijato. 44 pro, proti, drželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se. Přijato 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5, 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, 66 ještě ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 77. Kdo je pro? Já, jim Já jsem proti. Přijat. 81. Ne, ještě komu 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 81 pro, proti, zdrželi se přijat. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, ověřujeme 102. A končím hlasování. Byl přijat tento návrh. 113 pro, proti. 113, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme elektronicky o konečné podobě návrhu. Zahajuji hlasování. It's closed and it is... Končím hlasování a návrh byl přijat. Děkuji vám a nyní přecházíme k hlasování o um, nařízení o společných pravidlech 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuta. tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. pět pro, proti, zdrželi se přijat. Pětka. Ano? Všichni jste hlasovali pro, že? Tak jo. Šest. Ne, šest nehlasujeme. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. A Návrh byl schválen. Kdo hlasoval tady proti? Oh, so that's uh, I don't know how you take the news. No, nevím, jak tu zprávu přijmete, ale dospěli jsme ke konci hlasování i ke konci našeho dnešního zasedání, takže ještě příjemné odpoledne a Uvidíme se zítra v 9 ráno. Bude tady pan komisař Andrew Kajkis a potravinové právo. Tak to bude nesmírně zajímavé.